pochopila, jaká je pozice Evropského parlamentu v této věci. Děkuji, paní komisařko. A nyní zahajujeme rozpravu. Máme zde nejprve eh, řečníky za eh, politické skupiny. Začneme s EPP. Pan Sajer má čtyři minuty, prosím.